good morning, everyone. If you would be willing to take your seats. Kdybyste se chtěli, kdybyste se prosím usadili a připravili si hlasovací karty, máme tu skutečně eh, velice eh, aktuální poutavá témata a doufám, že jsou všichni dobře naladěni. Eh, k, samozřejmě já bych byla ráda, kdybyste se vyjádřili souhlasně. První hlasování, a bude to, pom, budu po, to říkat pomalu, aby všichni měli připraven kartu, je to elektronické hlasování, protože je to jednotné hlasování. Takže hlasujeme k otázce k zodpovězení ke glyfosátům jedno jedn, jediné jednotné elektronické hlasování, které nyní zah, zahajujeme. Unvoted. I hope so. The vote is closed. And it is adopted. Všichni hlasovali. Další, další zpráva k ROHC. První pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhý pozměňovací návrh, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Třetí pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtý návrh pro, proti, myslím, že se zamítá, ale prověříme. Čtyři. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. Pětka odpadá, šestka jde pro. Proti kde se zdržel, zamítá se. 7 bude pro, proti, kde se zdržel, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se Teď budeme hlasovat k celému návrhu ve smyslu změn elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat k mandátu elektronicky. Konec hlasování. A je to schváleno. Další. Nyní je to eh, tedy eh, ta, ta zpráva o sdílení kompromis A, eh, pro, proti, zdrželi se. Čili kompromis A, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Pozměňovací návrh 107. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 112 a Agri 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítá se. ITRE 17, kdo je pro? Proti? Z, prověříme. Elektronicky. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. 113 je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142, kdo je pro? Na stránce 12 mého seznamu. 142, kdo je pro? Tedy od, je to 142 podle sekretariátu. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 141 a 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Kam teď? Teď přeskakujeme několik stránek, hodně stránek. Jedna devět čtyři. Na mé stránce je to dvacítka devět čtyři. Kdo je pro? Nenašli jste to? Já počkám. 1, 9, 4. You found it? Našli jste to? Kdo je stínový zpravodaj za EPP? Našli jste 194? Paní Ayuso, našla jste? na stránce 18 seznamu. Hmm. No. It doesn't fold, I'm instructed, so we have to vote on 194. <laughs> Because it was in the... Jedna, devět, čtyři. Kdo je pro? Kdo je pro, proti, schváleno. Dále bezprostředně po té 195, kde pro, kde zamítá se teď ještě několik stránek Tím jsme všechno pokryli. Kompromis C. I hear page 30. Compromise C. Kompromis C. Kdo je pro? Je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? 28. Konec hlasování. Schváleno. 2, 4, 6 a 29. Tran 25, 26. Tran, tran 25, 26. Eh, Kdo je proti? Adopted. 247. 247. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 249 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3031, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 250, ne, 255. 255, kdo je pro. Against abstentions Kdo se zdržel, zamítá se. 32. Ne, to se, to, o tom se nos... Kompromis, kompromis, kompromis B. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A ještě e, o pár dalších stránek. ITRE 35. Kdo je pro? ITRE 35. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Another page. Further, ITRE 1. Who is in favor of ITRE 1? Against? Pro jedna pro, proti, zdrželi se. EPP se nehlásí. ITRE 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Překontrolujeme si to. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato. ITRE 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43 to bylo. Tak elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dobře, že jsme to překontrolovali. 44 odpadá. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Tran? Odpadá. ITRE 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Agri 10. Kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme, prosím. Agri 10, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní tran 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato stran 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Agri 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Agri 7. Končím hlasování. Zamítnuto. Agri 8. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Přejdeme dále o pár stránek. Pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 96. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. ITR 12, kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A omlouvám se, přijato, říká paní předsedkyně. 99. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Překontrolujeme si to. Tran 8. It's closed, the vote is closed. Adopted. Přijato. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A potom máme konečné hlasování o pozměněném textu. Elektronicky zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Pane Gerbrandy, chcete slovo? Ano, děkuji paní předsedkyně. Nyní nás čeká těžké rozhodnutí. Zdá požádat o hlasování o mandát. Vzhledem k situaci jsem se rozhodl, že nepožádám o hlasování o mandátu. Chci nejprve jít na plenární zasedání. Děkuji, pane Gerbrandy. nás eh, čekají eh, hnojiva a eh, jejich produkty. Spravodajkou je paní Gardíny. Začneme kompromisem 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 207 a 211. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 208, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 209, 210, kdo je pro, proti, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. 209, 210 si překontrolujeme, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme. Takže šestka. Prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 217. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 218. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 219. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 220, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9, kde pro, proti. Nezvedáte ruce. Ještě jednou, kdo je pro devítku? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 221, 222, kdo je pro? Proti. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 225, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 226, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 227, kdo je pro? Proti? Zdrželi se ALDE nezvedá ruce, tak musíme překontrolovat 227 elektronicky. Končím. Zamítnuto. 228, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. To si překontrolujeme. Končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 proti, zdrželi se. Přijato 236 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Číslo 236, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Veste 37, 8, 9. To je blok, tedy 237 až 239, kde pro, proti, zdrželi se, překontrolujeme si to. Překontrolujeme si tento blok. Končím hlasování. Zamítnuto. 240, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 231, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 244, kdo je, ne, část 2, <clears throat> kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 250, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 251, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 252, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. 254, tak to si překontrolujeme. 254, we check 254 and the vote is... Končím hlasování. Přijato. 255, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 256, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 257 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 258 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Zase o několik stránek dále. 291. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. E, pro jistotu si to překontrolujeme, EKR nezvedalo ruce, takže 291 elektronicky. A vy jste proti. Takže končím hlasování zamítnuto. Číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 292, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 13, 293, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 294, kdo je pro, jo, to odpadá, 295 pro, proti, zdrželi se, přijato. 299, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 307, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, pro? Proti, zdrželi se, přijato. 317 a 318, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 320, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 321, 322, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 334, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 335, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 333, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 336, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Překontrolujeme si to. 336. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16, kde pro? Proti? Zdrželi se? si překontrolujeme. The vote is closed. Adopted. Končím přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 345. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 349. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 350. 351. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 21. Ne, pardon, 22. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 361, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. 26. Končím hlasování. Pardon, ještě si počkáme, takže překontrolujeme si tu 26. Eh, Hlasujte, prosím. It's okay. Everyone voted, so The vote is closed. Rejected. Končím. Zamítnuto. 362. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 363. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 364. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 365. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale překontrolujeme si to. 365, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 366, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Je to stejná většina jako předtím. 367, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 368, 369, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 370, kdo je pro, zdržel se zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 371 pro, proti, zdržel se přijeto. 372 pro, proti, zdržel se přijato. 30 a 373. Ty dvě odpadají, protože jsme přijali 372. 374. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zdá se, že je přijato, ale ověříme. 374. Všichni hlasovali, končím hlasování, přijato. Třicet dva a 375, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 376 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 11 pro, přijato. A teď přecházíme hodně eh, stran až na, až k pozměňovacímu návrhu 430. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Čtyřista třicet hlasování téměř ukončeno, je ukončeno, zamítnuto. 429, kdo je pro, proti, zdržela se zamítnuto. 431 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 37 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 432 a 433 pro, proti, držel se, přijato. 4-3-4 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 4-3-6. To byl stejný blok, takže kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželo se, přijato. 4-4-3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se, ověříme. Vy to vaše stanovisko pořád měníte. Hlasování ukončeno, zamítnuto. 4, 4, 4. Pro? Proti? Zdržela se zamítnuto. 451, 452 pro, proti, zdržel se 451, 452. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 455. Kdo je pro? kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržela se přijato. 4, 4, 5. Pro? Proti? Zdržela se zamítnuto. 42. Pro? Proti? Zdržela se 42. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 43 a 446 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 44 a 447, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 45 a 448, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 449, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 450. Kdo je pro, proti? Zdržel se, ověříme. Zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 463. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 465. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Pořádně jste se nehlásili. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. 464, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 466, pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 467 pro, proti, držel se, přijato. Pětset deset, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 511 pro. Chcete ověřit 510? Takže ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 511, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 513, 514. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 512, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 515. Pro, proti? Ověříme. 515. Končím hlasování. Přijato. 516, kdo je pro? 517 pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 518 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 519 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 520 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 521, 522 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 523, 524 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 525, 526 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 527 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 528 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 529 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 50 a 530, kdo je pro, proti, zdržela se zamítnuto. Takže 50 a 530 ověřujeme. Hlasování je ukončeno, zamítnuto. 531, 532 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 533 pro, proti, zdrželo se přijato. Nebylo to jasné, takže budeme muset hlasovat ještě jednou. 533 a 534 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5, 51 a 5. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 52, 6. pro, proti, zdržela se zamítnuto. 3, 8. pro, proti, zdržel se zamítnuto. 53, 9. pro, proti, zdržela se zamítnuto. 54 a 540, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 541 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 56 a 542 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 543, 544, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5, 4, 5. kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5, 4, 6. kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5, 4, 7. kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5, 4, 8, 5, 4, 9, pro, proti, se zamítnuto. 550 a 551. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 552. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Zamítnuto. 553 je pro? Proti? Zdrželo se? Zamítnuto. 555 a 556. Kdo je pro? Proti? zdrželo se? Zamítnuto. 554. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Zamítnuto. 558 a 557, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 57, 559 a 560, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 58, 561 a 562 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 59, 563, 564, kdo je pro, proti, zdržela se zamítnuto. 565 a 566 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 60 a 567, kdo je pro, proti, zdržela se zamítnuto. 61 a 568, kdo je pro, proti, zdržela se zamítnuto. 62 a 569, kdo je pro, proti, zdržela se zamítnuto. 63 a 570 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 571 pro, proti, zdržel se, přijato, uvidíme. 571 ověříme. 571 přijato. A hlasování ukončeno. 573, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 572 odpadá. 574, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 575 a 576 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 577 pro, proti, Drželo se přijato, 578 pro, proti, Drželo se přijato. Kompromisní návrh 11b pro, proti, Drželo se přijato. 584 pro, proti, Drželo se zamítnuto. 583, kdo je pro, proti zdržel se, přijato. 585 pro, proti, zdržel se, přijato. 65 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 586, 587 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5, 9, 3, tři Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 68 pro, proti, držel se zamítnuto. 6 pro, proti, držel se zamítnuto. 7 pro, proti, držel se zamítnuto. 598, 599 pro, proti, zdrželo se přijato. 600 pro, proti, zdrželo se přijato. 603 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 602, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. 604, kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 605, 606 pro? Proti? Zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. 72, 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 612. Kdo je pro? Proti? Zdržela se zamítnuto. 613 pro, proti, Zdržela se zamítnuto. 614 pro, proti, Zdržela se zamítnuto. 615 pro, proti, Zdržela se zamítnuto. 616 pro, proti, Zdržela se zamítnuto. 617 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 618 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasujeme o celém bloku 619 a 622 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 623 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželo se zamítnuto blok 624 až 627. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 628, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní 635 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 637 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 636 pro, proti, přijato. 638 pro, proti, ověříme. 638. Končím hlasování. Přijato. 84, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto blok od 639 Vidíte to vyznačené, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Přijato, promiňte. 646, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 647, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 648 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 649, 6, 650, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme 649 a 650. Zahajuji hlasování. EPP, to jich má hlasů až příliš. Končím hlasování, přijato. 651 pro, proti, zdržel se přijato. 652 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 653 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 654 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 655 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 656 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 92 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato. 93 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 660 a 661, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. A máme blok 661 a 664, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 665 pro, proti. Zdržela se zamítnuto. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržela se Přijato. 675 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 676 a 677, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Blok. One who is in favor. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 682, 683, kdo je pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 684 pro, proti, eh, přijato. 79, kdo je pro, proti, zamítnuto. 680, 800, 685 pro, proti, zdržela se, přijato. 98 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 6, 8, 6 pro, proti, zdržel se přijato. 6, 8, 7 a 6, 9, 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 6, 9, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 6, 9, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 694 pro. Proti zdržel se schváleno. 695 pro. Proti zdrželi se zamítá se 696 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se 697 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se 6, blok 698 až 702. 702 kde pro proti zdrželi se, zamítá se. 100. Špatně se mi koncentruje, když se bavíte mezi sebou. 100 kde pro? Dobrá. 100 pro? proti, zdrželi se. Schváleno. 7.03.04 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 705, je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 706 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 707 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 708 pro, proti, zdrželi se zamítá se 7,097,10 kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se, včetně 101, 713, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 714 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 715 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 716 kdo pro? Proti zdrží se zamítá se 7, 19, 20, 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítá se 103 pro. Proti zdržel se zamítá se 103. Prověříme 103. Schváleno. Konec hlasování. 722, 723, kde pro, proti, zdržel se, zamítá se, 723 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 725 pro, proti, EKR, nic ne, neindikovali, 725 je pro, proti, zdrželi se, opravdu, no tak dobře, 725. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. 1.04, kde je pro, proti, zdrží se, zamítá se. 7.26, kde je pro, proti, zdrží se, zamítá se. 1.05, 7.27, pro, proti, zdrží se, zamítá se. 1.06, 7.28, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1.07 pro, k tomuto hlasovat nebudeme, 1.08 pro, proti, takže se zamítá se. 30, 7.30 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 7.31 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 109 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 110 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 110 prověříme. 110, otevřeno, konec. 111 jde pro, proti, takže se zamítá sem. 7.32, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Ještě pár stránek, dvě, tři stránky. Přejdeme k 765, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 766 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 766 8 a 769, kde je pro, proti, takže se schváleno. 1.18 je pro, proti, takže se, zamítá se. 7.70 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 7.71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Je 119 je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 7.72, kde je pro, Proti. Kdo pro 772? Schváleno. 773 pro. Proti. Prověříme. 773 prověříme. Konec hlasování. Zamítá se. 774, kde pro, proti, takže se zamítá se, 121, do, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 775, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 7776, tedy pro, pro, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 777 a 778, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 779 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 780 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 781, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 123 pro, proti, zdržel se, 125 pro, proti, zdržel se, zamítá se. 126 pro, proti, zdržel se, zamítá se. 124 pro, proti, zdržel se, zamítá se. 127 pro, proti, zdržel se, zamítá se. 128 pro, proti, zdrží se, zamítá se, 129 pro, proti, zdrží se, zamítá se, 784 pro, proti, zdrží se, zamítá se. 785, 786, kdo je pro, proti, zdrží se, zamítá se. 787 pro, proti, a už se, tak, zamítá se. 788 pro, proti, zdržel se. Zamítá se. 789 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 7, 8, 9. Zamítá se. Konec zamítá se. 1, 3, 1, kde je pro? Proti. zdržuje se. Zamítá se. 7, 9, 1, kde je pro? Proti. Zdrželi. Zamítá se. 7, 9, 4, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 79, 5, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 796 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 797 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 798 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 799, 800 a 801 pro, proti, takže zamítá se. 802, 806 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, prověříme. 802, co tu máme? 802, 806. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 805 pro, proti, zdržel se, zamítá se. 132 pro, proti. Co dělá EKR? 132. to je pro? Proti. zdržel se, zamítá se. 133. Proti, zdrželi se, zamítá se. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 807, kde pro, zdrželi se, zamítá se. 135 kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 136, 809 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 8, 137, 810, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 811, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 812 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 813 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 814 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 815 je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 816, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 817 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 818 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 819 pro, proti, že se, zamítá se, 820 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 821 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 822 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 823, 25, 24 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 826, 27, 28, tedy bez 28, je pro, proti, zdržuje se, zamítá se. 829, 830, jde pro, proti, zdržuje se, zamítá se. Ne, pardon. Znovu. 829, 830 jde pro. Dobře, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 142 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 831 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 832 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 833, 834, 835, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se 836, 37, 38 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 839 pro, 800 proti, zdrželi se, zamítá se 840 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 841 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 842, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 844 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 845 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 846 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 847, 48 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 849 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 850, ne, o tom se nehlasuje. 1,43 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1,45 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1,46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1,47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 4, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Postupujeme k 1, 4, 1, 6, 1 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 169 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 170 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 177 pro, proti, zdrželi se. 178 znovu pro, proti, zdrželi se schváleno, 178 pro, proti, zdrželi se schváleno, 178 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 181, 82 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 185 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 186 pro, proti, zdrželi zamítá se, 187 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 189 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 190 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 191 pro. Proti, zdrželi se, zamítá se 192 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 193 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 194 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 195 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 196 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 197 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 202 pro, Proti. Zdrželi se. Schváleno. 203 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 204, 203, 204. 204 pro. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 205 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 206 pro. Proti zdrželi se, zamítá se. Měli jste mi rovnou říct, že chcete všechno zamítnout. Takže závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno.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 Are you ready? It's shorter. Jste připraveni, je to kratší. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38, 39, 42, 43, 44. Ne, nejprve tedy 38 a 39. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní 42, 3 až 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti,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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro,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 tak to je identické jako 85, takže 86 pro, proti, zdrželi se, přijato, 87, 89, pro, proti, zdrželi se, přijato, 88 pro, proti, zdrželi se, přijato, 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 2. Blok odpadá. Takže číslo 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 9 a 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15, 20 a 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Máme tady ústní pozměňovací návrh. Máte námitky? Proti? Takže máme eh, pozměňovací návrh 17 ústně pozměněn. Kdo je pro? Gina tamhle mává. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 31 pro, proti, <laughs> zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování. Elektronicky zahají hlasování. Yeah. immediately will be corrected. To bude okamžitě napraveno. Já jsem si říkala, je to nějaké tajné hlasování. So the vote is open. Takže zahajuji znovu hlasování. Uh, close. Končím hlasování. A je to přijato. To bylo vše. Mnohokrát děkuji za spolupráci. Tím končíme hlasování. Okay, let's continue our business. I apologize for the delay. So, um, our last... Posledním bodem na našem pořadu jednání je um, zvážení návrhu zprávy. Je to zpráva paní eh, Gerlingové, která se týká eh, pokračování stávajících omezení eh, v oblasti letectví. A já dám hned slovo paní Gerling. Děkuji. Paní předsedkyně, já si myslím, že všichni kolegové jsou si asi vědomi eh, toho kontextu, takže do toho nebudu zabízat. Ale chci říci, že letecké odvětví produkuje přibližně 1,3 celosvětových eh, emisí CO2. A vzhledem k očekávanému nárůstu leteckého provozu příštích třech desetiletí by se v případě, že nebudou přijata opatření k snížení mohly světové emise snížit do roku 2050 o 300 až 700 ehm, takže vývoj jakési, jakéhosi opatření, které by mm, eh, se zaměřovalo na trh, musí nebo respektive je to na programu Mezinárodní organizace pro civilní letectví již nějakou dobu. E, takovýto balíček opatření, jež cílem je zmírnit dopady lepetle, emisí z letectví na změnu klimatu. Na svém 37. shromážení v roce 2010 ICAO schválila celosvětový ambiciozní cíl dosáhnout roku 2020 uhlíkově neutrální růst. O tři roky později organizace řídila pracovní skupinu pro vytřežení celkového tržního mechanismu k dosažení tohoto cíle. Dne 6. října 39. valném zhromáždění ICO přijala usnesení 39.3, které zavádí celosvětový systém kompenzace a snižování emisí uhlíku z mezinárodní letecké dopravy Corsia. Jako e, podle něhož budou letečtí provozovatelé, kteří překračují základní úroveň emisí, mít povinnost nakupovat kompenzační e, povolenky s cílem dosáhnout roku 2021 v letecké dopravě uhlíkové neutrálnosti. Tato základní úroveň bude vypočítávána jako průměr emisí v letech 2019 až 2020. Cílem tohoto systému je doplnit nové technologie, zlepšení v rámci provozu a opatření v oblasti infrastruktury, přičemž cílem je dosáhnout udržitelného růstu letectví a ambiciozního dlouhodobého cíle tohoto odvětví, kterým je snížit do roku 2050 ve srovnání s rokem 2005 čisté emise CO2 o polovinu. Všechny členské státy EU se do tohoto systému zapojí od samého začátku. ICAO musí vytvořit podmínky, postupy a prováděcí nástroje, které umožní, aby systém Corsa vstoupil v roce 2021 v platnost, což zahrnuje monitorování, oznamování a ověřování emisí, kritéria pro kompenzace a způsobilost, základní úrovně emisí a regulační rámec pro zúčastněné státy k provádění tohoto systému na vnitrostátní úrovni. Tento systém pak bude proveden ve třech etapách. Během pilotní fáze 2021 až 2023 a první fáze 2024 až 2026 se na dobrovolném základě zapojí 65 zemí. V druhé fázi 27 až 35 bude účast povinná s výjimkou zemí s minimálně leteckou činností. Pokud tento systém zajistí dosažení svých cílů, bude v letech 21 až 35 kompenzováno v rámci systému Corsia asi 80 emisí z letectví na, úrovni, na úroveň roku 2020. Je důležité zmínit, že dohoda předpokládá, že bude každé tři roky prováděn přeskum, aby se zajistil soulad s dlouhodobými cíly, které v oblasti emisí stanoví rámcová úmluva OSN o změně klimatu a pařížská dohoda z roku 2015. Evropská unie již před dlouhou dobou uznala dopady, které mají emise z letectví na změnu klimatu. S cílem motivovat letecké společnosti k posílení účinnosti jejich leteckého parku přijala EU v roce 2008 právní předpisy zahrnutí emisí z letectví do jejího systému pro obchodování s emisemi Evropský soudní dvůr eh, rozhodl, že tento přístup je v souladu s mezinárodním právem. Proti těmto právním předpisům se však tvrdě postavila řada třetích zemí a leteckých společností, které nabítaly, že by regionální systém vedl k oslabení obchodu a finančním deformacím. S cílem podpořit ICAO při vytváření celosvětového tržního opatření proto EU souhlasila s tím, že prozatímně omezí působnost systému EU ETS v rámci EHP do roku 2016. Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná další změna směrnice týkající se EU ETS, by platnost této výjimky měla skončit a měla by se obnovit prvotní působnost z roku 2008, to je tedy automatický návrat. Komise reagovala na dohodu týkající se systému Corsia v rámci ICAO v únoru 2017 a navrhla, aby stávající výjimka platila a po roce 2016. Bude proveden další přeskum EU ETS a jeho výsledky oznámí komise ve své zprávě, která bude předložena později k blíže nespecifikovanému datu, a to v okamžiku, kdy ICAO dále objasní povahu a obsah mechanismů, které jsou potřeba k provedení systému CORSA a bude možné přesně určit rozsah zapojení třetích zemí. Návrh rovněž zdůrazňuje, že je důležité, aby spolu normotvůrci Evropský parlament a Rada uzavřeli rychle dohodu, nejlépe do roku 2017 s cílem zajistit právní jistotu ohledně plnění požadavků podle EU ETS. Co říká má zpráva, na rozdíl od komise? E, můj návrh se s návrhem komise široce shoduje. Jsem přesvědčena, že je rozumné vyčkat, jakého bude dosaženo pokroku a myslím si, že musíme posílit podmínky. E, a na to se tedy zaměřuje moje zpráva. Aby se tedy eh, zajistilo, že dostojíme stávajícím eh, eh, regulacím, tak musí tam být stanovena nějaká jasná, nějaký, nějaké, nějaké jasné časové omezení a to by tedy mělo být do 1. ledna 2021. Je tam prostě jasno, důležité uvést jasné datum. Za druhé je nutné pro zprávu komise o provádění stanovit datum, eh, tedy zveřejnění na 1. ledna 2019. Takže potřebujeme eh, datum na zprávu a datum na následující návrhy. Jelikož zpráva o provádění stanoví požadavky na budoucí právní předpisy upravující EU ETS, jsem přesvědčena, že je potřeba stanovit, jaké klíčové technické prvky a postupy a rovněž dopady na životní prostředí je potřeba vyhodnotit. Zpráva by měla proskoumat celkové síle systému Corsia. K tomu se ještě vrátím. Určitě bychom neměli oslabovat stávající pozici. Takže pokud budeme v celém toto období pokračovat v EU ETS, tak jak je, tak e, potom bychom ji následně neměli oslabit. Musíme hodnotit efektivitu a také míru zapojení třetích zemí, také metodologii e, pokud za nedodržování, potom taky zvýšenou transparentnost, monitorování, eh, ověřování a eh, konsistentní pravidla pro užívání biopaliv. Implementační zpráva umožní eh, komisi a dalším, aby se zajistili, že environmentální standardy jsou dodrženy. Hmm, asi dělám největší obavy tedy o transparentnosti Zástupci našeho výboru navštívili ICAO minulý rok a máme řadu problémů se získáváním informací, eh, rozklíčováním informací od eh, IKEA, zejména tedy od KEPu, což je v podstatě jejich eh, technický výbor. Oni mají v podstatě takové mm, doložky o neinformování. A v podstatě teda vyjde k tomu, že pokud eh, proběhne nějaká jejich eh, schůze, nějaké zasedání, tak EU potom vůbec není informována. A to je těžké, protože právě na těchto zasedáních eh, vyvíjejí Korsia a tomu bychom se tedy měli věnovat a právě to navrhuji ve své zprávě. Takže pro mě je transparentnost klíčová. A také je obrovsky důležité, aby Korsia eh, vedla k tomu, že opravdu hm, snížíme emise. Takže hm, jednak tady máme eh, monitorování eh, paliv. Tady vlastně Korsia využívá flexibilnější metody, pro monitorování paliv. Oni mají e, vlastně jakousi blokovou hodinu, kdežto v EU ETS my e, v podstatě e, podáváme zprávy podle paliva, které doopravdy bylo spáleno. Transparentnost určitě musíme zlepšit do budoucna jak už jsem vysvětlila. Co se týče alternativních paliv, ETS vyžaduje e, řádné monitorování e, skutečných paliv, a to vlastně na úrovni e, letišť. Korsia to vyžadovat nebude, takže opět vzhledem k tomu, že alternativní palivo je takto důležité téma, které zdůrazňuje i ICAO eh, ve svém balíčku, tak já si myslím, že je pro nás eh, obrovsky důležité, abychom požadovali transparentnost. Eh, potom máme veřejně dostupný rejstřík v ETS, ale zase Corsia nebude veřejně dostupná to jsou zase další problémy a kromě toho ETS vychází z evropských zákonů, Korsia vychází z mezinárodní úmluvy. A proto musíme zajistit, aby tyhle ty rozdíly nějak přeci jenom fungovaly. tohle je opravdu důležitý rozdíl. Eh, pravidla pro MRV se v tuto chvíli vyvíjí a eh, budou diskutovány na AKO v druhém eh, týdnu v květnu. Takže bude už k dispozici nějaký návrh, který potom bude rozeslán v září a my tedy na podzim tohoto roku budeme mít mnohem jasnější představu ohledně toho, co IKEO bude předkládat. A na plenárním zasedání o této zprávě budeme hlasovat eh, zhruba ve stejnou dobu. Já si tedy myslím, že je velmi důležité, abychom si ponechali jaksi robustní, takto paralelní eh, cestu. Ještě mnohé, co bych mohla říci, ale neřeknu to, naopak si vyslechnu, co říkají kolegové. Děkuji velice. A první pan Líze. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Čudy za návrh stanoviska. Letecká doprava je důležitá nejenom hospodářské, ale také pro nás, pro všechny protože eh, tedy to létání je důležitá, nicméně ne vždycky příjemná věc. Eh, letadla bohužel jsou velkým zdrojem emisí CO2 a ve chvíli, kdy vezmeme v úvahu 129 států, které eh, podepsali dohodu v Paříži, tak eh, vidíme, že vlastně chybí na tom seznamu především ty země, které jsou velkými emitenty, eh, jako je Čína nebo Spojené státy. A jsou tu i tedy země, které nedodržují, nejsou to jenom malé ostrovy, ale i státy jako je Švédsko, Finsko, Irsko, Singapur a tak dále. A pak tedy e, je celý výčet zemí, které ve společném součtu nemají tak velký objem emisí. A 128 mm, tedy zemí, včetně těch rozvinutých průmyslových zemí, tedy je zodpovědný za, zodpovědno za lví podíl emisí. To je tedy velký problém a proto Evropský parlament v říjnu loňského roku vyjádřil tedy své zklamání nad návrhem úpravy. My s tím nejsme spokojeni. Samozřejmě, že už začala diskuze k celé věci. Argumentuje se tím, že bychom neměli omezovat volnost leteckého provozu, ale eh, my jsme přesvědčeni, že tento tedy velký rozsah působnosti je odůvodně nejenom hospodářské, ale také ochranou životního prostředí. Možná, že nepři, nedoj, nedospějeme k jednotnému návrhu. Já si však myslím, že tedy i kolem nás se rozbíhá určitý proces na mezinárodní úrovni a hm, to musíme vzít v úvahu. Proto podporuji návrh stanoviska Judy Gerling, protože je důležité doprecizovat návrh komise a prodloužit tedy minimálně do roku 2020 pouze na základě tzv. revizní klauzule a pak uvidíme, co bude dál. Já bych rád viděl přesnější formulace v tom smyslu, co čekáme a za jakých podmínek jsme připraveni v roce 2020 případně znovu prodloužit tu klauzuli, takzvanou klauzuli stop the clock. Na to Judy ve svém textu odkazuje, to mohu podpořit. Otázka je tedy, jaký bude další světový vývoj v příštích čtyřech, pěti letech. Vidíme, co se děje ve Spojených státech. A jestliže tedy 90% eh, těch eh, emisí pochází právě z rozvinutých průmyslových zemí, nevím, proč by se měly vyhýbat přijívání svých závazků. Pokud jde o ty takzvané offsety, to nebude fungovat věčně. Je potřeba se podívat, jaký dopad to bude mít na některá průmyslová odvětví, například na ocelářství a podobně. A je tedy důležité, abychom eh, v rámci regulace letového provozu byli co nejnáročnější, co nejambicioznější. Proto bych uvítal doprecizování textu, tak aby bylo jasně odlišeno a prodloužení do roku 2020 a pak případně nový vývoj. Mohu také podpořit myšlenku, že ETS eh, by mělo nadále fungovat v rámci Evropské unie, tak aby tedy fungoval s trvalým efektem Evropský parlament velkou většinou schválil zprávu Aina Duncana, která se zabývala letovým provozem. A tedy Schválil především ambiciozní cíle, pokud jde o prodej 50 povolenek formou aukce a i další úpravy ale objevují se i další důležité argumenty, které musíme vzít úvahu, například tedy eh, snahu nenarušit hospodářskou soutěž uvnitř Evropy. A nemá také cenu tedy nějakým způsobem eh, zvýhodnit leteckou dopravu a naopak zatížit železniční dopravu. To nedává smysl. A pokud tedy eh, nadále komise bude uvažovat tímto směrem, nemůžeme to podpořit. A ve chvíli, kdy eh, více zatížíme letecký provoz v Evropě, pak tedy nemůžeme eh, pokračovat v současné politice vůči ocelářství a dalším odvětvím, které jsou v tuto chvíli pod velkým tlakem. Je třeba vzít úvahu hospodářské dopady a tady by asi bylo dobré tady i v tom stanovisku zmínit nutnost lépe přerozdělit tuto eh, zátěž pro jednotlivá odvětví. A nyní tedy se nabízí otázka, zdali odstranit ETS, nebo co se vlastně stane, pokud Evropská unie nenaplní cíle pařížské konference. Já si myslím, že nikdo nemůže čekat, že Evropská unie bude plnit něco, co 40 ostatních není ochotno splnit. Děkuji. Much. Děkuji, pan Dalas. Děkuji. A děkuji zpravodaji a panu Líze za všechny připomínky. Myslím, že se hodně shodneme, pokud jde o tedy náš způsob uvažování. Ale já bych byl rád konkrétní, pokud jde o výhrady SND k kursy a opatřením. Hovoříme o hospodářském odvětví, které je zodpovědné za velký objem emisí skleníkových plynů, ale v tuto chvíli tedy ty emise z mezinárodní letecké dopravy do roku 2050 narostou na trojnásobek úrovně z roku 2010. A to bude mít zásadní dopad nejenom na tedy celkový objem skleníkových plynů, ale i další cíle v rámci pařížské konference. Proto je třeba zajistit, že Kors, dohoda Korsia bude nadále ambiciozní a bude odpovídat našim cílům na bázi ETS. My, jsme, my vítáme eh, skutečnost, že se podařilo eh, do, dosáhnout určité schody i to, že tedy zpravodajka navštívila EKO v loňském roce. Tam tedy panovalo uspokojení nad tím, že se podařilo uzavřít dohodu, ale nesmíme tedy zavírat oči před tím, že také implementace a následně prosazování v praxi bude skutečně náročné. Například tedy eh, dohoda Corsia v podstatě ne, nenabízí nástroj, který by skutečně umožňoval snižovat emise. Je to jen tedy určitý plán. A také neřeší problematiku objemu emisí do roku 2020. A mm, tedy také spolehá na myšlenku že e, letecké společnosti budou mít možnost nakupovat takzvané offsety pro své emise. My chápeme, že offsety jsou tedy vlastně jádrem celého návrhu. Bohužel, na rozdíl od jiných typů dopravních prostředků, letadla prostě nemohou létat tak, aby to zároveň vedlo ke snižování emisí. To souvisí nejen s technologií, ale také s tím, že eh, tedy ten tryskový motor eh, letadel v podstatě nezaznamenal žádné zásadní technické inovace od roku od druhé světové války. Takže eh, vlastně ta snaha po snížení emisí bude především eh, určována eh, principem nákupu offsetů. A teď je třeba tedy regulovat věc tak, aby bylo možné tyto offsety efektivně měřit. ICAO zatím nezve, nezveřejnilo žádná pravidla pro toho, jak nastavit kritéria já tedy kritizuji skutečnost, že celý tento proces není transparentní a není otevřený. Samozřejmě se můžeme poučit i z jiných oblastí, kde tedy to příslušné odvětví mělo kontrolu nad celým procesem. Když se podíváme na práci výboru EMAS, který řešil problematiku automobilového průmyslu, vidíme, k čemu vlastně vedla nedostatečná kontrola, nedostatečná vyváženost opatření, protože pak tedy vlastně ta pravidla byla obcházená. to není ve veřejném zájmu. Je tedy zásadní, aby letecká doprava byla upravena způsobem, který odpovídá realitě tomu, čeho lze dosáhnout v rámci redukce emisí. Ovšem zatím tedy ten proces na půdě ICAO není dostatečně transparentní, abychom zajistili kontrolu z pohledu občanské společnosti. Vítáme také tedy tu myšlenku, že ICAO chce kontrolovat efektivitu offsetů, je však zásadní, abychom se tedy zaměřili také na zprávy například z řad OSN, které měřily účinnost kontroly offsetu a do, tato zpráva dospěla k závěru, že u 73% celkového objemu emisí se nepodaří dosáhnout snížení a nelze ani případné offsety efektivně měřit, čili tady nelze zajistit kvalitu Emise z letecké dopravy jsou tedy vlastně zmíněny v těch eh, environmentálních cílech evropské politiky a to v rámci odstraňování emisí uhlíku. Proto bude třeba tedy nespolehat jen na snižování v oblasti letecké dopravy, ale jak si tuto zátěž rovnoměrně Eh, distribuovat o ostatních eh, průmyslových odvětvích. A je také třeba tedy eh, zohlednit míru ambicioznosti globálních nástrojů v oblasti letecké dopravy, jako je právě dohoda Corseo. Pokud, tato, pokud to nebudeme řešit konkrétně v této zprávě, tak vlastně půjdeme proti duchu rezoluce, kterou parlament sám přijal. Na tom se tedy eh, frakce eh, shodnou eh, svém průřezu. Já si myslím, že bychom měli být dosti ambiciozní, zvláště pokud jde o požadavek na kvalitu offsetu. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Gerbrandy. Já vám děkuji rovněž za slovo, paní předsedkyně, a také děkuji Judith Gerling, naší zpravodajce, která myslím, že tady předložila velmi silný návrh. Je to rozhodně něco, s čím můžeme pracovat. Já jsem se dnes ráno eh, probudil a dostala se ke mně zpráva, že ocelářský průmysl evropský zaslal, zaslal dopis eh, eh, ministrům, pravděpodobně také nám, kdy říkají, že samozřejmě, že respektují klimatické politiky, ale že, klima, klim, tedy, že ETS jde pro ně příliš daleko, alespoň ve své stávající podobě. Čili klimatické politiky ano, ale ne pro ocel. Možná to tež by se pak dalo říct pro cement, pro hnojiva. Pokaždé je tam e, to samé. Ano, ano, klimatická politika, to nás velice zajímá, ale náš sektor je jiný. Nelze snížit e, emise. To tež se týká letectví. I pětileté dítě chápe, že takhle, když budou argumentovat všechny Eh, všechna průmyslová odvětví, no tak ty cíle eh, eh, nesplníme nikdy. Takže musíme něco udělat. Pokud chceme dodržet se na 1,5 stupně z Paříže, tak zbývá čtyři roky zbývají stávajících emisí. A letecký průmysl hovoří pouze o neutrálním růstu. Ani ho vůbec ne o snižování. Přitom víme, jak je to důležité. Nicméně. Já jsem pozitivní vůči tomu, vůči té dohodě eh, v Montrealu, ale pořád ještě zůstávají velké otazníky. A Julie, myslím, správně zvolila ten opatrný přístup ve vztahu k ICAO a je tu i mnoho otázek ze strany dalších lidí. Co se teď eh, děje, jak třeba Kars, Kars, jak, jak to je s, s tou implementací Kors, eh, Korsi, eh, jak to je s těmi oznamovacími pravidly, jak je to s tím rejstříkem, jak je to s offsety, které tu byly zmíněny mnoha lidmi přede mnou. To je prostě zcela naprosto zásadní. Ta čísla, které tady zmínil se Dance, to je naprosto eh, to je naprosto neuvěřitelné, pokud jde o ty předchozí offsety eh, OSN. Takže moje otázka eh, na komisi je, abychom si udělali možná trošku jasno ohledně toho, co se děje, a to nejenom na úrovni ICAO, ale také na národní úrovni, mezi těmi 66 zeměmi, eh, které eh, co, co vlastně dělají? Připravují národní legislativu, aby eh, se Korsia stala skutečností? Jak bychom měli chápat ty výhrady, které mají některé členské státy a Čína třeba? Takže pořád ještě zbývá mnoho otázek, musíme postupovat velice obezřetně opatrně, ale zároveň dát eh, ICAO příležitost eh, prokázat eh, validitu svého přístupu, ale musíme být opatrně obezřetní. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Kleon. Děkuji vám. Děkuji zpravodajce Gerlingové za její práci je to velice významná záležitost, protože letectví nepřetržitě roste. A jeho emise mají tudíž velký rozdíl, velký, velký dopad. A jsou to velice silné vazby na trh z biopalivy, budoucí rozvoj. A nabízí se také otázky společenského charakteru, jak, jak eh, budeme moci rozvíjet ten náš fragmentární trh. Měli bychom směřovat k multimodálnímu modelu, abychom omezili mm, nutnost potřebu této dopravy. Jsem trochu znepokojena tím, co nám říká, říkají lidé z letecké dopravy, kdy se přepravují těžké náklady a postupně se přesouvají na silnice a z multimodálnosti už mnoho nezůstává. Každý členský stát má na tomto poli eh, hodně práce, kterou by měl odvést. Pokud jde o Likao, a očekávání, tak eh, je potřeba skutečně přijít s nějakými řešeními, ale jakmile jsme se rozhodli na Envy, pokud jde o emise v námořní dopravě, tak jsme stanovili cíle, podle níž Evropská unie bude jednat pokud nedojde k jasnému pokroku do roku 2020. A já jsem připravena tady zvážit eh, obdobnou pozici. Protože z krátkodobého hlediska, pokud se IKA nerozhodne eh, krátkodobě, tak neobdržíme prostě žádné eh, snížení emisí, což eh, k čemuž jsme se v rámci pařížské dohody zavázali. že je tu několik záležitostí, několik myšlenek, na kterých bychom mohli pracovat, ehm, které souvisí s platformou pro sdílení, sdílení postupů, inovací, nástrojů. které by eh, byly zdrojem nízkouhlíkových aktivit. Pokud jde o prodej těch eh, offsetových eh, kreditů, tak to je samozřejmě také něco, o čem bychom se měli bavit. pokud jsou tu nějaké mm, prostředky, které se k něčemu používají. Tak tyto prostředky by měly být použity k energetické účinnosti a inovacím. Měli bychom přispívat ke vzniku nízkouhlíkového modelu. vrátit vaši pozornost eh, k tomu, že mnoho, transpo- mnoho eh, kroků v oblasti dopravy, které by mohly přispět eh, ke snížení emisí v letecké dopravě. Například můžeme implementovat um, politiku jednotného evropského nebe a to mnohem rychleji. Ono je to nutné, protože zatím ta roztříštěnost um, přispívá k vyšším um, emisím v Evropské unii. Takže je důležité, abychom si vy, vy, zametli před vlastním Prahem. Já doufám, že Evropská unie bude na tom pracovat aktivně, i když to není přímo v rozsahu působnosti Envy. Takže to je z mé strany ve stručnosti vše. Děkuji. Pan Eichhout. Ano, je, je tu eh, poměrně jasná schoda, jasná eh, jednomyslnost, což je dobře, protože je, je zapotřebí silná pozice parlamentu. Já bych k tomu přidal jenom pár věcí, které jsou, myslím, důležité. Nejprve ke komisi. My všichni předstíráme, jako by Korsia byla globální dohodou, kde všichni souhlasí se všemi. Ale přitom je tu několik velkých zemí, které mají výhrady. Některé k, k Korsii samotné a některé k cíli ICAO. To znamená neutrální růst po roce 2020. I Indie, Čína, Rusko. Co to vlastně znamená? Bylo by logické poučit se od komise. Jak se na to dívají? Protože to je prostě stěžení to, abychom věděli, co můžeme očekávat pod, eh, od takového, eh, takové dohody. Pokud velké země nebudou souhlasit s cíly, no tak je to eh, jenom nástroj, který ale nepomůže, kterým nesplníme ani málo ambiciozní cíle. Takže já bych ráda slyšela názor komise na tuto záležitost, než začneme pracovat na evropském řešení. Chci jinak poděkovat zpravodajce paní Gerling ohledně toho, co jsme, na čem jsme se již dohodli v Duncanově zprávě. Jakožto zelení bychom rovněž chtěli jít dál. Proč například nemít uh, plné, uh, uh, ten plný systém těch dražeb, Eh, pokud jde o mezinárodní dopravu, tak je nám naprosto jasné, že můžeme pracovat do roku 2020, ale potom Evropa by měla přijmout vlastní kroky, eh, včetně implementace korsí v rámci ETS. A to bude pravděpodobně náš návrh protože my nevidíme důvod, proč bychom se měli snažit zastavit čas a pak se pouštět do stejné diskuze a rovnou znovu si uvědomit, že ICAO nedělá dost, že musíme něco dělat sami, abychom zabránili tomu opakování, tak už můžeme přijmout určité kroky nyní. Další záležitost se týká eh, toho všeho, co není pří, přímo CO2. Já jsem nesmírně rád, že to eh, že to zpráva řeší, ale vadí mi, eh, trošku jsem iritovan komisí. My jsme byli znepokojeni eh, těmi neuhlíkovými dopady letectví už před osmi lety. Pak to bylo vypuštěno z jednání v roce 2008 a komise slibovala zprávy. My víme, že existují. Je tu jasné potvrzení, že dopad letectví je dvojitý, pokud do toho zapojíme eh, i jiné molekuly než CO2. Eh, protože uvědomme si, že ten dopad je jiný, než když z, nějaká, z nějaké eh, ocelárny se vypouští emise nízko na Zemi a když k tomu dochází vysoko v atmosféře. Když s tím komise něco udělá, a já jsem rád, že to můžeme alespoň napravit nějakým multiplikačním faktorem, abychom pokryli skutečně celý dopad tohoto sektoru a nemluvili pouze o CO2. Ale komise musí začít plnit, co slíbila v roce 2008. Děkuji. Děkuji a slovo dostává paní Dornano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci rovněž poděkovat paní zpravodajce za návrh a je je jasné, že nemohu než um, souhlasit s tímto úsilím o omezení emisí skleníkových plynů, zejména CO2 z leteckého sektoru. Uh, sdílím také na, názor na uh, oxidy dusíku a uh, částic, částice síry a další. Ale naše skupina byla proti tomu, aby sektor letectví byl zahrnut do systému kvot, protože by to eh, narušovalo kompetence organizace eh, pro eh, Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Jistě může existovat evropský světový trh, ale o tom nemůže jednomyslně rozhodnout Evropská unie. Je to nesmírně konkurenční prostředí a víme, že je, tu existuje velice nekalá soutěž ze strany jiných zemí, takže to je další eh, důvod, eh, proč eh, to řešit v rámci mezinárodních dohod. A pokud jde o vydražení 50% kvot, tak eh, to nevím, vzhledem k tomu, že je potřeba snížit kvóty pro eh, operátory eh, letadel, dále kvóta, která se bude dávat zadarmo a ta nutnost zveřejňovat Eh, alokované kvóty, tak pokud jde o ty dražené kvóty, tak to musí rozhodnout státy samotné. Ty sami se musí rozhodnout, zda eh, chtějí využít tohoto prostředku k tomu, aby čelili klimatickým změnám. Z právního hlediska jsem proti tomu, aby komise mohla delegovanými akty eh, stanovovat podrobné modality těch jednotlivých aukcí. Hmm, a Jinak pokud jde, o, e, správ, e, pokud jde o práci ICAO, tak zdá se, že někteří chtějí e, tady stan, fixovat plně fungování a harmonogram této organizace. Ale pozor, to je, mm, to je přece nezávislá organizace, která závisí na OSN, to, která je stejně legitimní jako Evropská unie, ne více. That... Děkuji. A tím jsme vyčerpali, vyčerpali seznam um, stínových zpravodajů. Jsou tu další poslanci, poslankyně. Paní Foster si chce vzít slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Ano, velmi zajímavá eh, debata. Ale myslím, že tady potřebujeme takový reality check trochu, protože eh, v podstatě není žádný systém, který dodrží třetí státy, pokud nebude existovat systém globální. Takže ve skutečnosti vůbec nejsme v pozici, eh, kdybychom eh, mohli nějakým způsobem něco diktovat a eh, kdybychom mohli nějaké věci prostě jen tak zastavit. Ehm, zdá se mi, že je, jsou tam některé věci příliš preskriptivní a stanov, začít stanovovat kritéria pro Kate. Ehm, a když vlastně dali jsme jim období několika let, aby, se vrá, aby eh, přišli s nějakým rozumným plánem. Ehm, já myslím, že to nebude fungovat. Já myslím, že musíme zohlednit i skutečnost, že existuje 191 smluvních států ICAO a i když eh, Evropská unie je samozřejmě mocným blokem a jsme eh, na špici, tak je tu ještě dalších 165 zemí, kde mají své problémy a ty musí být brány v potaz. Pokud nebudou brány v potaz, pokud nedospějeme k nějakému usnesení eh, na konci, no tak žádný eh, globální systém existovat nebude a nebudeme schopni ani prosadit globální systém EU ETS eh, vůči dopravcům, protože se nám to nepodařilo ani v těch uplynulých deseti letech. Proto tu sedíme, proto musíme se obracet na ICAO, abychom, abychom přišli s nějakými průchodnými myšlenkami. Teď ještě pár dalších poznámek jistě to je velice hezké, že ty protokoly o nezveřejňování ICAO a jakým způsobem se k ním postavit. No ICAO je, jaké je a nezbývá, než doufat, že budeme mít dobrý dialog, dobré informace prostřednictvím komise. Plně podporuje návrhy komise, plně eh, podporuje práci paní komisařky, které se hodně podařilo, eh, reprezentovala Evropskou unii skvělým způsobem Ehm, ale musíme být opatrní a z hlediska například těch příjmů, eh, co, co s nimi dělat. Já myslím, že je to opravdu dvojznačné dosti a mm, nejasné myslet si, že když máme nějaké eh, příjmy, že prostě členské státy si budou brát ty příjmy od těch samotných leteckých společností, jenom protože to, až dá se to pak na něco plus minus souvisejícího s klimatickými změnami. Ne, ne, ne, to by mělo být izolováno, tyto příjmy, a měly by skutečně být investovány do leteckého sektoru, výzkumu a rozvoje, abychom se posunuli dál. To by mělo být naprosto jasné. A až to říkám nerada, e, prostě nemá cenu jen tak E, e, doufat, že se nám povede nějakým způsobem znovu, e, tím, tím, že to budeme stále opakovat, obnovit nebo oživit tento systém ETS. Já v to nevěřím. My tu ani, ani asi nebudeme za pár let. Budeme třetí země. A, takže já myslím, že musíme být opatrní, musíme si dát pozor, jaké je naše přání, protože uh, Eh, tady máme příležitost dohodnout se na něčem i s Čínou, i s USA, i s dalšími státy, tak aby eh, skutečně eh, spolupracovali. Takže to, tolik poslední, co jsem chtěla říct, mm, proč jsme se obrátili na ICAO, protože mm, ALDE a další měli za to, že to je prostě nejlepší způsob, jak, jak postupovat vpřed. A samozřejmě, že uznávám práci pana Lízeho, ale no, v politice je to tak, že někdy je nutno se dohodnout na tom, že se nedohodneme. Prostě je důležité je nechat v Montrealu, aby to někam posunuli a pak snad eh, dospějeme k nějaké dohodě v budoucnu. Děkuji. A nyní paní Graf. No. Yeah, okay. Um, thank you. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji taky paní eh, Gerling za návrh zprávy. Děkuji také za to, že se snažíte zapracovat do toho všechny prvky EU eh, e ETS a letectví. Také jsme měli Duncanovou zprávu o revizi EU ETS. A jak víte, návrh komise eh, navázal eh, vlastně na schválení toho postupu ze strany ICAO. Není to tak ambiciozní jako ten původní návrh, ale přeci jenom to bylo vítané. Eh, byl, byl to jakýsi vítaný vývoj v této oblasti. Byla schválena také pařížská dohoda COP21. Máme stanoveny jasné klimatické cíle, Eh, taky předpokládáme zvýšení eh, letecké dopravy a samozřejmě tedy zvýšení emisí. Takže prvním krokem bylo schválení usnesení a nyní se k tomu musí přidat řada dalších prvků. které budou klíčově důležité pro vyhodnocení efektivity tohoto návrhu. Tady máme takzvaný rulebook, eh, o kterém se vyjednává na ICAO v tuto chvíli. A tady právě půjde o otázky efektivity a integrity celého toho eh, systému. Tady vlastně jde tedy o ty rejstříky, um, počítání jednotek a tak dále. To je všechno velmi důležité. Transparentnost bude zásadně důležitá, to všichni víme. To je samozřejmě důležité pro všechny z těch prvků, které jsem zmínila. Tady vlastně tedy všechno tohle to předáváme velmi silně v Montrealu. Eh, kromě toho tato vyjednávání probíhají ve chvíli, tedy kdy ještě jde tedy o expertní úroveň, ale eh, už brzy se to dostane do řídící skupiny IKO, to znamená do politické úrovně, už došlo k určitému pokroku v řadě aspektů, důležitých aspektů, ale řada prvků, které jsou pro nás klíčově důležité, jsou ještě otevřené. A je to tedy výzva. Jako EU tedy musíme vyslat jasný signál, že stojíme za kvalitu, uznatelnost jednotek. V tuto chvíli je trošku těžké udělat si jasnou představu o různých eh, pozicích klíčových partnerů. Protože, jak říkám, zatím to probíhalo tedy um, na té expertní úrovni. Někteří hráči byli poměrně sticha, jako tři, třeba Čína. Um, Tady samozřejmě jde o otázky, jako je uhlíková neutralita od roku 2021, Eh, nebo právě ta uznatelnost těch jednotek. Eh, někteří naopak vyjadřují své názory velmi nahlas, to je například Brazílie, kde třeba jde taky o mm, otázku biopaliv, která je v tuto chvíli velmi důležitá. Potom samozřejmě taky jde o domácí vnitrostátní politiku. A jde tedy o to, jestli potom budou moci všichni do, dodržet eh, eh, ta pravidla, na nich se do, dohodnou, tedy mezinárodně v Montrealu na té domácí úrovni. Komisní návrh tedy bere tento kontext plně v potaz. Nám jde tedy o to, abychom usnadnili zbývající práci, protože ICAO tedy se rozhodla eh, rozšířit omezený, omezenou působnost a my jsme se tedy rozhodli, že uděláme to též před tím konáním zhromáždění a kromě toho je návrh mít přeskum ve chvíli, kdy máme jasnější představu o tom, jak bude Corsia implementována. Takže to jsou tedy takové dva kroky, které navrhujeme. Ještě jedna důležitá věc. A to je potřeba schválit ten návrh co nejrychleji. Pokud to nebude rychle schváleno, automaticky se vrátíme k plnému rozsahu působnosti se všemi dopady, které to bude mít. Komise tedy je ochotná usnadnit eh, rychlé přijetí tohoto návrhu, eh, jak v parlamentu, tak eh, na radě. A za druhé, stávající výjimky, tedy to prodloužení intra uts e to by mělo umožnit EU, aby řádně tedy ukočírovala tu situaci v současnosti. A ve chvíli, kdy tedy už budeme mít eh, lepší představu o těch výsledcích, tak eh, samozřejmě potom se to bude vztahovat i na vnitřní eh, lety v EHS. E PHP a potom budeme mít lepší možnost zase v porovnání s tím hodnotit emise uvnitř EHP. A potom nám také jde vlastně o to, jak dodržíme ty cíle, které jsme si stanovili ohledně snížení emisí navrhujeme, abychom neměli automatizovaný a včasný eh, vlastně eh, nějaký nějaké zamítnutí toho, eh, té oblasti působnosti, takže by bylo dobré mít zjednodušenou tu oblast působnosti, jak jsme to navrhovali. A jinak by se ta situace zkomplikovala v té chvíli přeskumu a vždycky se ty věci dají ještě změnit. Kromě toho vítáme pozměňovací návrhy, které jsou zaměřené na to, abychom dali lepší rámec tomu přeskumu. To určitě vyřeší některé obavy z toho budoucího režimu. A potom ta pravidla pro eh, rok, eh, po roce 2020 bychom tedy měli řešit v budoucím přeskumu. V tuto chvíli na to ještě brzy. Kromě, kromě toho, že potřebujeme poskytnout eh, nějakou předpověditelnost pro eh, operátory, kterou potřebují. To je z mé strany vše a budeme nadále s vámi rádi diskutovat o všech eh, aspektech této zprávy. Madame Gerling, quickly. Thank you, Madam Chair. I think, um, given the time... Děkuji. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že už je pozdě, nebudu tady uh, zabíhat do detailu, já jsem si to všechno detailně poznamenala. Jenom chci říci, že všichni stínoví zpravodaji se zabývají tímto tématem už poměrně dlouho. Já předpokládám velmi dobrou spolupráci. Určitě mm, panují určité obavy ohledně Korsie eh, a ohledně toho, jaký to bude mít eh, dopad, ale já zatím eh, nevidím jinou alternativu. Jediná alternativa by tedy byla EU ETS, že by jsme se vrátili k tomuto a jsem ráda, že to tady nikdo nenavrhl. A to by tedy IKO měl, mělo vnímat jako velmi pozitivní krok ze strany EU. A já doufám, že v tomto duchu tedy přijmou, že chceme více transparentnosti ohledně některých otázek. Takže si myslím, že opravdu se pohybujeme správným směrem. A těším se na spolupráci s kolegy. Děkuji. Tím končíme rozpravu. Připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacího návrhu je 7. června v 11 a hlasovat budeme v červenci. To bylo pro dnešek vše. Mnohokrát děkuji za účast.